událostí, kterou organizujeme spolu s tematickou sekcí C a oddělením pro národní parlamenty každé dva roky, tak abychom členům národních parlamentů členům Evropského parlamentu a akademické sféře umožnili výměnu názorů na téma vývoje legislativy v oblasti občanského práva a spravedlnosti v Evropě. Máme tady 13 členů národních parlamentů a jim bych chtěl poblahopřát k jejich zájmu o tuto velice zajímavou důležitou právní oblast. Jako důsledek evropské integrace je fakt, že stále víc Evropanů vede přeshraniční život, ať už tím, že se usadí v jiném členském státě, ožení, vdají za občana jiného státu, nebo jenom tím, že prostě cestují do jiného členského státu. Hodně se udělalo v oblasti trestního práva dopadů na takovouto mobilitu ale často se zapomíná na fakt, že občané se daleko pravděpodobněji dostanou do kontaktu se systém občanského práva v jiném členském státě, než se systémem práva trestního. Obvyklý člověk se normálně nedostane do kontaktu s trestním soudem, ale občané, kteří se žení, vdávají, dědí nebo pouze pracují za hranicemi, se určitě dostanou do kontaktu s občanským právem jiného členského státu. Evropská unie a především Evropský parlament se snaží reagovat na tuto výzvu tím, že zajistí existenci adekvátního právního rámce, který bude regulovat rozdíly mezi různými právními systémy v těchto přeshraničních situacích. Příklady toho, čeho se nedávno dosáhlo, je nové nařízení Brusel 1, které e, ruší požadavek exekvátor a nařízení o dědictví, které umožňuje občanům, kteří mají majetek v různých členských státech, aby své dědictví upravili daleko jednodušším způsobem než dříve. Ale neslíme podlehnout iluzi, že všechno je už dokonalé. Mnoho problémů stále přetrvává, například e, v oblasti usnadnění administrativní procedury při mobilitě občanů nebo při zajišťování spravedlivého řešení rodinných sporů přes hranice. Účelem tohoto workshopu je podívat se na to, čeho se dosáhlo, na to, jaké jsou problémy a zvážit, jak postupovat dále. Proto bych chtěl poděkovat všem, kdo jsou přítomni za to, že přišli. Děkuji i těm, kdo sledují dění v sále přes videolink, za což eh, mohou zesílená bezpečnostní opatření v parlamentu. Těším se na výměnu názorů. Nyní předám slovo panu Valkarel Sisovi, našemu místopředsedovi, který má ve své kompetenci vztahy s národními parlamenty. V tomto okamžiku bych také rád přivítal eh, míst, eh, paní Delvo, místopředsedkyni výboru pro právní záležitosti. Máte slovo, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo eh, výboru pro právní záležitosti. Dámy a pánové, dovolte, abych vám řekl, že pro mě je potěšením moci zahájit společně s vámi toto Fórum pro občanské záležitosti s tématem přeshraniční aktivity Evropské unie usnadňující život občanů eh, a je to z titulu místo předsedy Evropského parlamentu, který odpovídá za vztahy s národními parlamenty zemí Evropské unie. Na tomto fóru máme 13 našich kolegů, členů národních parlamentů a 36 zaměstnanců a poslanců a všechny vás tady srdečně vítám. Opravuji se, máme tady 19 členů národních parlamentů z Kypru, Finska, Německa, Rakouska, Řecka, Irska, Lotyšska, Lucemburska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska. A rád bych ještě jednou všechny přivítal. Kromě toho máme tady osm předsedů a místo předsedů respektivních výborů pro právní záležitosti a velice speciálním způsobem se chceme na tomto fóru zabírat právě i příspěvky e, členů národních parlamentů, protože téma, kterým se zaobírá, je skutečně v zájmu evropských občanů. E, když jsme zorganizovali toto meziparlamentární setkání, e, domníváme se, že má nesmírný význam. Evropská unie získala také spoluodpovědnost v oblasti přeshraničního práva v určitých aspektech a máme tady také tedy sdílenou kompetenci s národními parlamenty. A mohu vám říci, že evropská legislace, legislativa zejména v oblasti mezinárodního občanského práva eh, je úctyhodná. Eh, v eh, soudní oblasti Eh, se spíše prosazuje toto právo na národní úrovni, ale přece jenom Evropská unie může jednat prostřednictvím harmonizace eh, svého národního práva. A z našeho pohledu se jedná o dosažení rovnováhy mezi evropskou úrovní a národní úrovní. Eh, svobodný pohyb zboží, služeb a osob zvyšuje v průběhu času a proto je nezbytné, aby se zohlednil aspekt přeshraničních aktivit. A proto tady vzniká nezbytnost vytvářet mosty mezi nejrůznějšími právními systémy. A já jsem právě vybral eh, tento výraz budovat mosty, protože to odráží eh, toto citlivé přibližování vnitrostátních právních tradic eh, s evropskou legislativou, protože obé navzájem spolu souvisí v tomto roce se tato konference soustředí na mezinárodní soukromé právo, to znamená právní otázky odvozující se od přeshraničních aktivit mezinárodní soukromé právo eh, pojednává a normy aplikovatelné v případě konfliktů eh, zákonu a jurisdikce. A stejně tak jako ostatní oblasti občanského práva tady máme úpravy a právo pro eh, soukromé osoby při aplikaci tohoto mezinárodního soukromého práva. Navzdory jménu mezinárodního soukromého práva stejně to znamená, že se to musí prosazovat ve vnitrostátní legislativy, čili každý stát má své zákony pro řešení konfliktu s přeshraničním prvkem. A to může vést ke konfliktu mezi zeměmi. Velkým problémem pro občany je to tudíž. A zejména je, jsou to praktiky advokátů, eh, kteří tady činí kontroverzní rozhodnutí, což může vést k různým rozhodováním příslušných soudů a my se musíme snažit, aby pro občany eh, tato působnost soudu byla příznivá. Ve eh, formě online shoppingu. A teď máme otázku, co může Evropská učinit proto, aby se usnadnil život evropským občanům, zejména v těchto přeshraničních konfliktech v této oblasti samozřejmě platí zásada subsidiarita, která je prvotní zásadou. Subsidiarita je koncepce, eh, se kterou jsem velice dobře obeznámen jako předseda výboru regionu jako takový jsem působil v, předběžné, v minulém legislativním období. Subsidiarita Eh, musí být chráněna i z úrovně evropské úrovně. Když jsem působil jako předseda Evro... výboru evropských regionů, soustředil jsem se právě na evropskou legislativu takovým způsobem, aby evropská úroveň nepřekračovala roli, která jí přísluší a aby inst- instituce na nejrůznějších úrovních měly své kompetence a konali efektivně v zájmu evropských občanů. E, subsidiarita je důležitá koncepce ve dvou ohledech. V prvním ohledu, že tady můžeme mít meze pro kompetence Evropské unie, ale také v tom smyslu, že by to mělo vést zase k evropské akci, e, jedná-li se o nezbytnost přidané hodnoty, a spolupůsobení tedy té vnitrostátní a evropské úrovně. V tomto parlamentu eh, ve své odpovědnosti vás mohu ujistit, že budu pokračovat této práci. Pane předsedo, dámy a pánové, jsme přesvědčeni, že spolupráce mezi nejrůznějšími úrovněmi a institucemi musí být v souladu schvalování legislativ a to, že se koná toto forum za účasti členů národních parlamentů, nám skýtá obrovskou příležitost k prohloubení této činnosti. Rovněž jsem přesvědčen o tom, že evropská akce je ospravedlněna a je nezbytná právě v prostředí v oblasti občanského práva. Ale nesmíme zapomenout na to, že tady musíme mít uh, přiměřenou úroveň těch sdílených kompetencí a musíme zde postupovat velice opatrně, obezřetně. Toto je zejména nezbytné v oblasti rodinného práva, kde členské státy eh, přenesly méně kompetencí na evropskou úrovni než v jiných oblastech soukromého práva. A proto Rada musí jednomyslně rozhodovat, ale předtím musí konzultovat parlament. Rodinné právo odráží samozřejmě status určité společnosti. To neznamená, že sociologické praxe členských států by eh, byly jaksi eh, nepřístupné pronikání dalších vlivů. Je třeba vždy brát v úvahu však specifikum každé země a co možná nejlépe v této citlivé oblasti aplikovat co nejlépe právo. A jak už jsem řekl, chceme budovat mosty mezi nejrůznějšími právními oblasti, ještě, víc, ještě více než harmonizaci, která vlastně bývá jaksi vnucována Evropskou unii. To bylo zohledněno i ve smlouvách, v evropských smlouvách, které stanoví v odpovídajících článích právo národních parlamentů vyslovit výhradu proti evropským předpisům, včetně eh, toho, že mohou zabránit jejich celkovému schválení. Ve článku 13 týkající se justiční spolupráce v občanských záležitostech ve smlouvě o fungování Evropské unie ve článku 81 je konstatováno, že Evropská unie bude rozvíjet soudní spolupráci v občanských záležitostech, které mají přeshraniční prvky v rámci Evropské akce sem spadají tedy veškeré oblasti občanského práva, které spadají pod článek 81 smlouvy o fungování Evropské unie, kde je konstatováno, že Evropský parlament a Evropská rada schválí v souvislosti s procedurálními řádnými předpisy mimo jiné různé záležitosti, jako například vzájemné uznávání mezi členskými státy týkající se soudních i mimo soudních soudních rozhodnutí, rozhodnutí stejně tak jejich výkonu a zároveň oznamování a předávání informací či kompatibilitu aplikovatelných či rozhodných forem v případě konfliktů eh, v oblasti jurisdikce, spolupráci v oblasti předávání důkazů, v eh, zabraňování či odstraňování překážek při správném a efektivním fungování soudu a také usnášení. Česká kabina se omlouvá, ale projev je přednášen v takové rychlosti, že se snažíme dělat nejlepší, co můžeme občanském právo, co se týče přehraničního prvku, Evropská unie se snaží usnadnit život evropským občanům a máme tady tři oblasti, kde mají být pokryty tyto oblasti definované ve článku 81. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Každý legislativní akt v přípravě eh, tvoří součást přípravy dokumentu, které povinným způsobem musí být předávány Národním parlamentem, tak, jak je to stanoveno ve článku 12 ve smlouvě o Evropské unii. Kromě toho, Národní parlamenty disponují právem výhrady, eh, co se týče rozhodnutí o jistých aspektech rodinného práva eh, eh, s přeshraničním prvkem. A proto, a teď už se chýlím k závěru, mi dovolte, abych ještě jednou zopakoval. Taková rozhodnutí mohou být schvalována pouze v souledu s řádným legislativním postupem, pakliže žádný národní parlament nevysloví výhradu. Víme, že v poslední instanci to jsou stejně vnitrostátní administrativy a regionální úroveň, které musí implementovat evropskou legislativu. Veřejná, admitis, pardon, veřejná zpráva eh, je nejblíže občanovi a právě tato úroveň musí potom rozhodovat o řešení v případě sporů přestože mají přeshraniční charakter, přeshraniční aspekt. A proto z mého pohledu je naprosto zásadní, aby členové Evropského parlamentu, stejně tak jako členové národních parlamentů, spolupůsobili a spolupracovali, když se jedná o oblast legislativy. A s tím, za tímto účelem jsme sorganizovali tato fórum výboru pro právní záležitosti za účasti členů národních parlamentů. Cílem je pozvat experty, ať už jsou profesionálové či akademici, aby v první řadě upozornili na problémy, které se vyskytují, abychom podnítili diskusy s členy národních parlamentů a posílili spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty pro zlepšování práce a spolupůsobení evropské regionální, národní a lokální úrovně. Toliko tedy, pane předsedo, dámy a pánové, má úvodní slova. A chtěl bych všem poděkovat a poblahopřát také, že jste se dostavili, protože za vaší účastí jistě bude zaručen úspěch. A je mi velice líto a teď se omlouvám tlumočníkům, že jsem velice rychle tento projekt přednesl. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám, pane místo předsedo. Nyní bych rád přivítal paní Ines Libina Egnere, která zde zastupuje lotyšské předsednictví v radě. Paní Libina Egnere je místo předsedkyní Sejmu a místo předsedkyní výboru pro právní záležitosti. Madam, máte slovo. Prosím. Děkuji, vážení členové parlamentu, představitelé akademické obce, vážení kolegové. Je mi velkou potěšením a ctí, že vám mohu zde předložit program práce lotyšského předsednictví Rady v občanskoprávní oblasti. První lotyšské předsednictví se odehrává poté, kdy nový Evropský parlament a nová komise se chopili svých povinností, tudíž je naší povinností rychle začít nový evropský legislativní cyklus ze strany Rady. Je to výzva. A stále více se mohou volně pohybovat lidé i kapitál v moderní Evropě a to vede stále více k rostoucímu počtu přeshraničních občanskoprávních případů. Proto další zlepšování mezinárodního soukromého práva a práva společností v Evropě je opravdu velice aktuální. Nemůžeme pominout tuto oblast práva, protože ta je stále více provázaná i s hospodářským růstem a také s vývojem a posilováním vnitřního trhu. Proto lotyšské předsednictví definovalo podporu růstu v Evropě za jednu, jako jednu ze svých priorit, což znamená také podporu koncepce spravedlnosti v, rám, zájmu růstu v, v, v, a v souvislosti s touto prioritou lotyšská předsednictví už pracuje na několik velice aktuálních legislativních aktech v oblasti občanskoprávní a práva společnosti. Každého z nich se stručně dotknu. Předsednictví um, pokládá za velkou prioritu občanskoprávního programu nařízení o veřejných listinách. Evropští zákonodárci musí učinit co nejvíce, aby zkráti, omezili byrokracii a usnadnili volný pohyb osob Evropské unie. Zjednodušený režim pro veřejné listiny a jejich oběh je také důležitým příspěvkem. Diskuse v Radě o veřejných listinách o příslušném nařízení e, jsou zdlouhavé a složité. Koncem roku 2014 ministři spravedlnosti se dohodli na opatřené, opatrném postupu vpřed, zejména omezit eh, eh, rozsah tohoto nařízení na listiny, které mají občanskoprávní status pouze. Nicméně to také už umožnilo určitý pokrok, protože praxe ukazuje, že toto nařízení slouží svému účelu, že skutečně usnadňuje život evropských občanů a samozřejmě je tady možné dále potom obsah, rozsah působnosti rozšířit. Další věcí, která vyvolává dlouhé diskuse v Radě je otázka vnějších kompetencí, zejména v souvislosti se stanoviskem Evropského soudu 1 lomeno 13. Mezitím eh, pět pracovních skupin v rámci lotyšského předsednictví pracují v radě a už se dosáhlo pokroku. Lotyšské předsednictví chce dosáhnout částečné dohody ohledně textu na zasedání ministru spravedlnosti 13. března. V současné době se zatím tím účelem vede intenzivní práce. Dále eh, jsem eh, naplněna důvěrou, že lotyšské předsednictví dosáhne dohody v radě na, a to bude v červnu a tím se otevře možnost pro jednání s parlamentem. Pak je tady další další priorita lotyšského předsednictví. A to je přeskum nařízení, které ustanovuje Evropské řízení o drobných nárocích. Další krok k tomu, aby přeshraniční evropské spory byly efektivnější a přístupnější, zejména tím, že se zohlední i technologický pokrok eh, v systémech justice členských států. Ministři spravedlnosti se shodli na stanovisku Rady, bylo to na konci roku 2014, a Lutyšské předsednictví je připraveno zahájit jednání s Evropským parlamentem a doufá, že dosáhne dohody do konce tohoto mandátu. Dále plánujeme formálně schválit nařízení o insolvenci. Mělo by to být také na zasedání ministra spravedlnosti v březnu. Jsme rádi, že Evropská unie bude mít již brzy moderní právní rámec pro ehm, řízení o insolvenci v přeshraničních podmínkách a že to bude přizpůsobeno podmínkám moderné ekonomiky a že by to mělo vést k lepšímu, hladšímu fungování vnitřního trhu a mělo by to zlepšit naši schopnost překonávat hospodářskou krizi. Práce evropských zákonodárců na nařízení o insolvenci je vynikajícím příkladem efektivní a plodné meziinstitucionální spolupráce. V současné době to také poukazuje na to, že jsme schopni nacházet rychlá řešení výdaly o růst Evropy. Evropská unie diskutuje také možnost, vytvořit eh, společné ehm, legislativu o společné evropské úpravě prodeje. Zatím tyto pokyny nebyly úspěšné. Poté, když návrh zákona o prodeji byl stažen, pak eh, komise řekla, že v roce 2015 v rámci svého pracovního programu dá místo toho modifikovaný návrh na, o digitálních kontraktech. Aby se přispělo k tomuto rozvoji, lotyšské předsednictví eh, už eh, konalo výměnu názoru na okraji. Bylo to na zasedání neformální rady v roce 30. června a ministři komisař a předseda výboru Jury, pan Svoboda, se zabývali nejvhodnějšími řešeními, jak z zajistit lepší legislativu na základě elektronického obchodu. Abych uzavřela ohledně aspektu spravedlnosti v zájmu růstu, chtěla bych zdůraznit, že právní rámec, který vyhovuje potřebám osob i podnikům a také umožňuje a usnadňuje výkonnost předhraničních situacích na evropské úrovni, je velice významným prvkem, který přispívá k celkovému růstu a hospodářské a konkurenční schopnosti Evropy. Dále bych se chtěla dotknout otázky rodinného práva, co sice není součástí koncepce Spravedlnost pro růst, ale je neméně důležitá a budeme o tom později dnes hovořit. Ráda bych zdůraznila, že lotyšské předsednictví se velice věnuje tomu, aby se pokud možno dosáhlo rychlé dohody ohledně navrhovaných rozhodnutí. Týká se to osmi třetích států a jejich přístupu k úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Zatím osm nás návrh, návrh, o návrhu os, aktivně diskutuje v radě místě, ale je tady další vlna vyjednávání, týká se to přeshraničních rozvodů, um, rodičovské odpovědnosti a také manželského majetkového práva. To jsou otázky, které můžeme očekávat poté, až se dokončí tato práce a poté, kdy členské státy o tom budou uvažovat. Pokud jde o právo společností, pak diskuse na radě eh, se eh, odehrávají v rámci směrnice o výkonu některých práv akcionářů v okotovaných společnostech a směrnice o obchodních společnostech s jediným společníkem a děláme všechno, aby se dosáhlo pokroku. Nakonec bych chtěla zdůraznit, že záležitosti soukromého práva jsou velice důležité pro všechny evropské občany, jelikož se dotýkají všech aspektů běžné pra- pracovního i soukromého soukromého života a proto je třeba dělat co nejvíc pro to, aby se zajistilo, že na evropské úrovni přeshraniční aktivity podniků i spotřebitelů budou přístupné a budou mít příslušné pojistky, tak aby bylo možné se pohybovat po celé Evropě co nejlépe a aby k tomu byla spolehlivý právní rámec, pokud je na vytváření rodin nebo další aspekty spojené s dětmi a rodinou. Děkuji vám mnohokrát, vážení kolegové, a velice doufám, že dnešní workshop eh, učiní další další krok, krůček k dosažení všech těchto cílů. Děkuji. Děkuji vám za vaše slova. A abychom šetřili čas, rychle přejdeme k první části, první sekci, která se jmenuje Méně administrativní zátěže pro mobilní občany. Rád bych eh, požádal profesora Jana von Heina z Freiburské univerzity, aby učinil úvodní poznámky k první části tohoto workshopu. Poprosím ho, aby se držel rámce zhruba deseti minut. Máte slovo, pane profesore. Děkuji, vážený pane předsedo, pane místo předsedo, poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Dovolte, abych poděkoval za to, že jste mě přizvali k tomuto důležitému tématu. Je pro mě ctí, že mohu prezentovat studii, jejíž jsem spoluautorem spolu s Gizelou Rýlovou z Jenské univerzity. Ona se omlouvá, že nemohla přijet. V tuto chvíli je hostující profesorkou v Sydney v Austrálii. Takže eh, nemůžete se potěšit z její přítomností, musíte se spokojit se mnou. V 20. století občanské právo, soukromé právo Eh, se opíralo o právo národní. Teprve koncem 90. let členské státy se dohodly, že specifická kompetence přijde i na úroveň Evropské unie. To vedlo k celé řadě legislativních kroků, které právě byly popsány. Evropejizace soukromého práva také působí problémy. Toto právo, jak dnes vypadá, není kodifikováno v jednom legislativním aktu, ale je zahrnuto v různých instrumentech eh, nejrůznější právní povahy. Nejdůležitějším zdrojem tohoto práva jsou nařízení Evropská unie, i když počet těch nařízení, dnes jich je 15, je eh, značný tak ta kval- a kvalita se považuje obecně za dobrou, tak faktem je, že je, právní regulace je rozházena v různých dokumentech a to působí obavy. Za prvé, stávající nařízení nevedou k jednotnému systému. Stále je to ovlivňováno sekundární legislativou, jako je právo společnosti. I když nařízení Řím 1 i 2 třeba nepokrývají mnohé věci, jako je třeba platnost jurisdikce, porušování osobnostních práv a tak dále. Ve všech těchto záležitostech je stále nutné se opírat o jiné právní zdroje, což jsou zpravidla domácí právní zdroje. Za druhé, soukromé mezinárodní právo jako korpus se neomezuje na specifické pravidla, která platí pro určité vztahy, jako jsou smlouvy, rozvody a tak dále Týká se to obecné části, to se skládá z právních principů, které se týkají determinace rozhodného práva pro různé právní otázky. V tomto ohledu jsou důležité problémy jako třeba dopad dvojí národnosti, pokud občanství je rozhodným faktorem, nejsou těmito nařízeními dotčeny. To znamená, jsou tu určité právní díry, které zaplňuje národní právo. Nakonec třetí mezera plyne z aplikace mezinárodních úmluv, které dominují stávajícím evropským úpravám. To jsou deficity soukromého evropského práva. Na druhou stranu zde máme i redundance třeba o druhá veřejná politika nebo odkazy na národní právo, které obsahují víc než jeden systém soukromého práva, jako je Británie a Španělsko. Každé nařízení má svá vlastní pravidla k těmto obecným principům. Zcela zjevně fakt, že podobné problémy se regulují znovu a znovu a znovu a to vede k jisté míře redundantnosti, nadbytečnosti. Tyto nadbytečné úpravy jsou předmětem debat a někdy je to nekonzistentní. Třeba volná volba práva je řízená různě v nařízeních Řím 1 a 2. Na druhé straně musíme respektovat obecné principy mezinárodního soukromého práva. Z toho vyplývá celá řada debat o tom, že by mělo vzniknout komplexní evropské právo v oblasti soukromého práva. Už v roce 2010 Evropský parlament vyjádřil svou naději, že konečný cíl evropského legislativního procesu bude globální eh, kodifikace soukromého práva. V březnu 2014 Evropská komise ve své agendě pro justici 2020 řekla, cituji, EU by měla proskoumat, zda kodifikace stávajících instrumentů v oblasti konfliktu práva se dá využít především v oblasti, kde dochází ke kolizi. Normálně kodifikace se chápe jako systematické zaznamenání, cel, zpracování celé právní oblasti v jednom legislativním dokumentu. Takováhle kodifikace může vypadat různě v závislosti na tom, jak je definována právní oblast. Může se to týkat mezinárodního soukromého práva v širším smyslu slova, týkat se to může rozhodného práva a mezinárodních občanských procedur. Pokud Eh, by se snad jednalo o dvě samostatné oblasti. Kodifikace se bude věnovat jedné či druhé oblasti a bude potřeba dvou dokumentů. Nejprve se podívám na potenciální výhody eh, celkové kodifikace. První by znamenalo, že by to bylo jasně viditelné. Evropský zákoník by mohl vést k tomu, že by byl vnímán i ve třetích zemích a to by mohlo vést k postupné konvergenci mezi evropským soukromým právem mezinárodním a soukromým právem mezinárodním třetích zemí a mohlo by to tedy mm, vést k harmonizaci rozhodnutí v mezinárodním měřítku. Za druhé, Jednotný kód by mohl usnadnit aplikaci soukromého mezinárodního práva v praxi tím, že by to bylo snáze dostupné. Za třetí, evropská kodifikace by byla skvělou příležitostí, jak vyplnit stávající mezery v současném soukromém mezinárodním právu. Takovýto kód by pravděpodobně nepokrýval všechny právní oblasti, protože by bylo těžké dosáhnout koncenzu eh, alespoň v několika eh, citlivých oblastech třeba porušování osobnostních práv a tak dále. Kromě toho v mnoha členských státech, mnohé členské státy jsou už eh, členy různých úmluv, které třeba Evropská unie neuznává. A dále výhodou takového jednotného kódu by bylo, že redundantní nebo protikladné obecné principy, eh, jak jako jsem již zmínil, by mohly být eliminovány, například tím, že by tam byla společná obecná část. Jakákoliv kodifikace obecných principů by měla se opírat o podrobná řešení v jednotlivých právních oblastech. Kromě těchto potenciálních výhod by celková kodifikace určitě přinesl, měla různé překážky, s nimiž by musela bojovat. V tuto chvíli zatím nemáme obecnou legislativní kompetenci v eh, mezinárodním soukromém právu na úrovni Evropské unie. Zatím jsme slyšeli od pana místo předsedy něco o těch distinkcích mezi specifickými oblastmi, procedurami a záležitostmi rodinného práva. Přijetí celkového evropského kódu by tedy muselo být v souladu s, obecna, s obecnou legislativní proceduru, procedurou, zatímco opírání se o specifické procedury by muselo platit třeba pro právo rodinné. Tedy kodifikování obecných principů soukromého práva, které by se týkalo obou oblastí, by bylo technicky legislativně velice složité. Tyhle problémy vycházejí z toho, že Dánsko, Spojené království a Irsko mají mimořádné postavení, co se týká spolupráce v oblasti justice. Pak tady máme nařízení, které by bylo velkou výzvou, protože to není úmluva, je to uh, spíš rozšířená spolupráce, která se týká pouze 16 členských států, ale lze pochybovat o tom, zda tyto členské, za ty členské státy, které Řím 3 zatím nepřijali, by eh, byly schopny přijmout nějakou společnou úpravu, třeba otázky rozvodů. Pak tady máme praktické překážky, což znamená, že máme různé míry zkušenosti s aplikací dokumentů. Tedy celková kodifikace by mohla vyřešit některé problémy soukromého práva, dalo by se získat mnohé profity jako koherence a dostupnost práva, ale zároveň tady jsou různé praktické a institucionální překážky, které vedou k tomu, že je spíš nepravděpodobné, že se takový jednotný evropský kód stane realitou v blízké budoucnosti ale není to jediná cesta. Alternativou k takovému jednotnému kódu by byla spíš sektorální kodifikace v různé oblasti, třeba právo společností, manželské majetkové právo a další. S takovým přístupem by různé aspekty soukromého práva mohly být odděleny, třeba ty věci manželské. Mnohé země by mohly rozhodovat případ od případu a dále přijetí sektorální regulace by možná vedlo k menšímu politickému odporu, než jaký by vzbudil ten jednotný kód. Dále, kdyby ta kodifikace byla omezena na obecné principy, takže by vzniklo nařízení tzv. řím nula. Ale i tady eh, bychom se potýkali se stejnými legislativními a politickými obtíži, obtížemi jako v případě celkového kódu. Tedy všechny stávající návrhy mají pro i proti. Proto navrhujeme postupný proces takzvaná plíživá kodifikace mezinárodního soukromého práva. Navrhujeme model o třech pilířích, který postupně navodí koherentní rámec a v dlouhodobé perspektivě může vést k jednotnému evropskému kódu. V prvním pilíři tohoto modelu bychom navrhovali uh, aby současné AKY bylo kompletizováno, aby byly doplněny ty mezery v občanském soukromém právu, které jsme zmínili. Měli bychom mít uniformní pravidla týkající se determinace a aplikace cizího práva. V druhém pilíře doporučujeme legislativní opatření, která by konzolidovala AKY v oblasti evropské soukromého práva, tak abychom měli celý svazek nástrojů, který by zlepšil uh, koherenci a konzistentnost jejich aplikace. Třetí pilíř je popsán ve více podrobnostech, obsahuje celou řadu opatření, které by měly zlepšit institucionální rámec, jako ustanovení skupiny AKI pro toto právo, které by monitorovalo. Ano, ano, už se blížím ke konci, jsem na poslední stránce aby se monitorovala aplikace mezinárodního práva v praxi, aby se ustanovily speciální soudy a komory pro soukromé mezinárodní právo u na úrovni členských států i Evropského soudního dvora, vytvoření Evropské databáze Evropského soukromého práva, aby byl přístup k jednotlivým případům pro praktiky, potom možnost předběžné dohody soudu mezi členskými státy a právní vzdělávání a výuka soudců v oblasti evropského soukromého práva. Tedy schrnujeme, doporučujeme opatření přijetí celkové kodifikace, ale navrhujeme nejdřív ten třípilířový model, který povede k tomu, že se zlepší evropský rámec, což by mohlo vydláždit cestu k jednotnému kódu v dlouhodobé perspektivě. Děkuji vám. Profesor von Heim. Já vám děkuji, pane profesore. Byť jste byl, to hovořil trošku příliš dlouho, ale nicméně to bylo zajímavé. Já dovolte mi, abych okamžitě dala slovo dalším řečníkům. Vítám pana profesora Pierre Calais z Parisit univerzity a pana Michaela Clancy, který je eh, právníkem eh, z advokátní komory Skocka. Nevím, kdo začne. Profesor Kale? Eh. No, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyni, pane předsedo, je pro mne velikou ctí účastnit se této konference. Já tady mám hovořit o mm, veřejných listinách. To má vlastně tři osy, ale já tady zdůrazním především ty dvě zrušení legalizace a poté také mnohojazyčný formulář. První bod se týká eh, legalizace Eh, je třeba vrátit se k tomu, co to vlastně znamená legalizace. Legalizace je formalita, eh, která potvrzuje veřejnou listinu. To znamená, že to je osoba, která v jiném členském státě musí předat eh, buď rodný list nebo nějaký jiný dokument. Klasicky je to vlastně takový řetěz identifikace relativně dlouhý. Ale to už neexistuje v Evropské unii, protože všechny země jsou součástí Hákské úmluvy, která nahrazuje tuto legalizaci jednodušší procedurou. Zůstává to stále ještě proces, který může být variabilní v různých členských státech. Pro někoho je to formalita zdarma, jinde to stojí až 50 eur. To znamená, jsou tady různé náklady v různých členských státech. A tady se tedy jedná o eh, vý, eh, o poskytování veřejných listin pro jiný členský stát. Eh, a eh, toto se vlastně už děje na úrovni Evropské unie, zejména co se týče rozhodnutí soudu a autentických dokumentů. Eh, Všechna nařízení Brusel 1, Brusel 2 tady se týkají této qu'ont signé les États membres en marge de l'Union. Eh, co se týká členských států, eh, Máme tady nařízení Bruselu článku 87. Eh, tady máme ještě články 2, 16, 17, které pro určité akty předvídají s tímto druhem legislativ, legisla, legalizace. Máme tady celou řadu mezinárodních umluv, eh, které jsou podepsány jenom určitým omezeným eh, počtem členských států. Eh, týká se, promiňte, zrušení legislativ, legisla, legislativace. Je důležité, aby v případě máme-li tu text, který souvisí s legalizačním aktem, například rodný list, a pakliže tento test te, tento list eh, spadá do dokumentů, které jsou tady definovány. Já vám dám pří, příklad. Například rodný list vystavený ve Francii a veškeré legalizace, například když se to jedná v eh, Itálii. Když se o to jedná v Itálii, tak už je jedno, jestli to je z Irska. Ale na druhé straně musí to být legalizováno, pakliže je to z Polska, protože ne všechny státy podepsaly tuto mezinárodní úmluvu. Nařízení tedy znamená, jak si zobecnit zrušení legalizace pro všechny státy Evropské unie. E, tento návrh znamená skutečně veliký pokrok, protože by to jistě usnadnilo život občanů v Evropské unii, kteří potřebují v jiném členském státě e, nějaký veřejný dokument a e, náklady či poplatky za to jsou relativně nízké. A to by umožnilo vlastně získání času pro e, e, a zkrácení té lhuty pro získávání nezbytných dokumentů. Tato legalizace se musí znásobovat, protože veškerý účel je uh, potvrdit autenticitu dokumentu. Na jedné straně, jak už jsem to indikoval, eh, zrušení legalizace mezi členskými státy Evropské unie již probíhá eh, pro určité dokumenty, pro určité státy. Eh, já se nedomnívám, že by tady v Evropské unii cirkulovaly falešné dokumenty či doklady. Druhým důvodem je, že tady mohou existovat určité pochyby. Zda toto umožní skutečně efektivní boj proti eh, eh, zločinu a proti zneužívání, protože tady musí být rejstřík který podle, toho, podle předávání veřejných dokumentů musí bdít nad tím, zda tady ten dokument je skutečný reálný či nikoliv. Co se týče lingvistických otázek, máme tady příliš málo osob, eh, které by eh, byly kontrolovány podle rejstříku, kde, to, kde příslušný dokument podávali. A Tudíž v souvislosti s falešnými dokumenty, které by mohly obíhat v Evropské unii, jsou eh, nízké, protože tady musí spolupůsobit veřejná zpráva týkající se autenticity příslušných dokumentů. A je také, eh, veřejná zpráva má možnost eh, povolat si na pohovor příslušnou osobu, aby verifikovala tuto autenticitu protože ne vždycky se tedy konzultuje příslušný rejstřík. E, návrh tohoto nařízení má možná pouze dvě slabiny. Za prvé, co se týče oblasti působení, oblasti aplikace. Je tady seznam, eh, výčet určitých dokumentů, ale jak už tomu bývá, nejsou to všechny dokumenty, ale já si myslím, že to by se mělo vztahovat na veškeré dokumenty, ať už to jsou rozhodnutí soudu či veškeré listiny související s občanským stavem. Protože mm, Nejsou-li začleněny v návrhu nařízení příslušné dokumenty, pak eh, nebudou spadat do aplikace tohoto nařízení a nebude se na ně vztahovat zrušení legislativy. Takže když tady máme například eh, eh, zrušení legalizace týkající se dědických záležitostí či rodinných záležitostí je třeba zrušit veškeré formality týkající se veřejných listin, protože to by bylo nejjednodušší. Pak tady máme jiné předpisy Evropské unie, například naříze, nařízení Bruselu týkající se autentických dokumentů, pakliže by nařízení Brusel nestanovilo žádnou proceduru, která by definovala jakým způsobem verifikovat autenticitu dokumentu. A to, co je v návrhu nařízení, by mělo být přeneseno na veškerá nařízení Evropské unie, která mají v sobě tento prvek zaobírající se legalizací. Tady teď k formuláři mnoho já mnohojazyčného. Mnohojazyčný formulář je pro registrované partnerství, sňatky a tak dále. Bylo by to řešení eh, náhrady veřejných listin, které se liší v jednotlivých členských státech a umožnilo by to občanům obdržet ekvivalentní dokumenty. Není to naprosto inovátorské, eh, například v oblasti dědictví. Eh, tady již existuje aplikovatelná logika, ale to je evropský dokument, který má právě nahradit eh, vnitrostátní dokument, pakliže si to občan přeje. Zásadou tohoto vícejazyčného formuláře je zabránit nezbytným nákladům pro překlady. Když se zunifikuje ten formulář, tak se tak trochu zamezí potíže nedorozumění, ke kterým může docházet na různých úrovních veřejné správy, které nejsou konfrontovány s odpovídajícím právním systémem. Pak tady je třeba bdít na dvěma záležitosti. To první je to, s čím už vlastně nařízení počítá. Tento formulář musí zůstat dobrovolný. Je důležit, alternativní tedy, je důležité, aby se nezabránilo oběho vnitrostátních dokumentů, protože ty jsou součástí specifických vnitrostátních právních systémů. A dále bych rád zdůraznil, že tento formulář má platit pouze pro dokumenty, které mají verifikovat určitou záležitost narození, úmrtí a tak dále. Potom, co se týče výrazu souhlasu druhé strany, to, druhé strany toto je velice důležité. Není možné, pro určité záležitosti mít standardizovaný dokument například ve Francii. Čili vývoj tohoto mnohojazyčného formuláře není špatná věc, ale za podmínky, že to nebude ze všeobecňáváno a bude se to zaměřovat a zároveň to bude omezeno pr- pouze těmito jasnými právními akty. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám, pane profesore. Děkuji vám také, že jste téměř respektoval řečnickou dobu. Eh, a teď mi dovolte, abych udělala slovo panu Klanci. Prosím, máte slovo. Eh, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobré jitro, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením, že jsem tady, abych se zúčastnil tohoto fora, kde se diskutuje o přeshraničních aktivitách, jak zjednodušit život občanům, což je jedním z hlavních cílů úmluv Evropsk- smluv o Evropské unii. A samozřejmě, že to není jenom závazek, který vyplývá ze smlouvy, ale je to také velmi logická. Když eh, hovoříme o návrhu nařízení 2013 lomeno 228, víme, že to začalo vlastně na radě roku 2004 a pak byl akční plán z roku 2009. Ta rada byla v Tampere. A tam byl navrž- předložen legislativní návrh, jak eh, odstranit eh, zbytečné formality legalizace veřejných listin a zároveň Evropský parlament vyzýval k tomu, aby tady byl jednoduchý systém, který by legalizaci zrušil a někde už se to dělá. Pak v roce 2010 znásledovala eh, zelená kniha s představou, že se eh, zkrátí byrokracie a potom Evropská komise v roce 2013 zveřejnila návrh, který máme dnes před sebou. Když uvažujeme o eh, hákské Eh, o úmluvě o apostele z roku 1961, která zrušuje požadavek legalizace zahraničních listin, pak je to tady definováno legalizace, jak už tady bylo řečeno, jako formalita, kdy, kdy, mm, eh, diplomatic, kdy se vlastně věří pravost podpisu a eh, postavení, v němž je osoba, která tento listinu podepsala a také identitu pečetě nebo razítka. A tato vlastně, tato umluva nahradila legalizaci s osvědčením apostilou. Čili když občan předloží v státě, který je také stranou této umluvy, pak veřejné eh, listiny, které se, kterých se to týká, jsou uvedeny v článku 1 úmluvy, konkrétně eh, pokud eh, jsou to listiny vydané orgánem týkající se soudu, pak jsou, týká se to administrativních dokumentů, notářských aktů. A v praxi se to uplatňuje hlavně na veřejné listiny, jako jsou rodné, odací listy, úmrtní listy a původní rozsah působnosti návrhu nařízení se týkal podobných listin od úřadů členských států, které mají formální důkaznou hodnotu. Zastahuje se to k, k narození, úmrtí, jménu, sňatku, e, mezinárodních majetkoprávních vztahů a tak dále návrh eh, ale se netýká soukromých dokladů a návrh obsahuje také pojistku proti podvodným dokumentům. Tam, kde je důvodná pochybnost o pravosti dokumentu, pak článek 7 umožňuje členským státům, aby se ucházeli o informaci u úřadu členského státu, kde ten dokument byl vydán a tento požadavek si dělá prostřednictvím IMIA, což je informační systém vnitřního trhu, nebo tím, že se přímo obrátí na střední orgán strany členského státu. Článek 1 návrhu zavádí potom multilingvální standardní formuláře pro Evropskou unii. A týká se to zase toho, aby se formality a zbytečná byrokracie odstranily, aby se snížily náklady na překlady a aby se zajistilo, že si občané mohou prosazovat přeshraničně svá práva. Pokud se toto uskuteční, pak tyto cíle určitě budou prospěšné pro občany, kteří kteří využívají svých práv na volný pohyb, sníží to náklady a sníží to i administrativní formality. A při, během průchodu tohoto návrhu všemi instancemi eh, byly předloženy také pozměňovací návrhy Evropského parlamentu ve snaze rozšířit eh, rozsah veřejných listin, kterých se to týká, například kvalifi- eh, na potvrzení kvalifikace vzdělání, potom celních věcí a také záznamů v trestním rejstříku. Pak tady také byly návrhy na další multilingvální formuláře, týkalo by se to původu, adopce, Eh, statutu neprovdané nebo neženaté osoby a podobně. Eh, eh, pak je tady pracovní skupina občanskoprávní rady, která se tím zabývala už od dubna 2013 a většina delegací členských států nepřidali, nepřijali ten původní rozsah působnosti a zatím se to omezuje jenom na otázky občanskoprávní. V tom případě by se to týkalo jenom na jenom narození, úmrtí, jména, manželství, registrovaného partnerství, adopce, domysilu, občanství, eh, místa pobytu a národnosti. Italské předsednictví také navrhlo řešení pro multilingvální formulace, že mohly by se použít jako pomůcka pro překlady a od, vlastně by se to potom připojilo k příslušným národním listinám. Zjednodušení přijímání určitých dokumentů v Evropské unii by bylo významným příspěvkem k dokončení vnitřního trhu, zejména pokud jde o dokázání totožnosti, což je jedním ze základních práv a je to velice důležité pro mnoho mnoho aktivit, zejména registraci návrh úmrtí, narození, eh, sňatku pro získání zaměstnání, ubytování, nemocniční péně, sociální dávek, vzdělání a dokonce i různých povolení. Čili ono by to mohlo velice prospět občanům a podnikům, kdyby eh, také dokumenty registrované, podnikové dokumenty se do toho zahrnuly, ale eh, o registraci podniků, společností se do toho dali, ale zatím tomu tak není. Samozřejmě samozřejmě, že je, se nedá očekávat, nebo nedá se přesně říci, kolik bude eh, požadavků členských států na verifikaci pochybných dokumentů a neví se tedy, kolik tohle by stálo. Ale určitě je tady výhoda, aby tady byl alespoň skromný program, například takový, jaký navrhlo italské předsednictví, které by dále rozšířilo rozsah působnosti poté, až se zjistí, jakou hodnotu tento systém má. A už jsme od jednoho z řečníků dnes něco o tomto slyšeli. Článek 21 předpokládá přeskum každé tři roky. Zda se má rozsah působnosti rozšířit. A kolik tedy by vzniklo potom dotazů na verifikaci, to samozřejmě by se v tomto kontextu zvažovalo. Spojené království momentálně vydává zhruba 400 tisíc apostil ročně, ale pouze asi 25 tisíc z nich by spadaly pod tento návrh. Ale další členské, jiné členské státy jich možná budou vydávat daleko víc více. Tudíž ona to bude docela složitá studie, aby se zjistilo, zda opravdu postupujeme správně. Když uvažujeme o vícejazyčných dotaznících, nemáme k tomu zatím statistiky, nemůžeme říci, kolik například si eh, občané nechávají osvědčení ze Spojeného království před, překládat pro eh, jiné členské státy. Zase se musíme podívat na důkazy, jakou toto má hodnotu a co to znamená v rámci řízení v různých českých státech. Nedávno se navrhovalo, aby se překlady připojily k původním dokumentům, místo toho, aby se vytvářely eh, přeložené formuláře eh, eh, s vlastní hodnotou důkazu. To mně připadá rozumné. Není třeba vytvářet evropskou verzi národních listin týkajících se občanského stavu. Ale pak je tady ještě jedna věc, kterou se mi docela líbí, že by tyto formuláře měly i přeložená políčka, i nepřeložený obsah. Ale na druhé straně by mohlo by být lepší, kdyby ten transkribovaný obsah se omezil. Znamenalo že by to, že bychom měli ty základ, ta základní fakta ve vícejazyčném formuláři a nic jiného. Pak by se to dělalo levněji, rychleji a to samozřejmě můžeme pouze pokládat za eh, přínos. Potřebujeme jasněji vzájemně provázat tento návrh a eh, program elektronické spravedlnosti. Představa vytvoření digitálního jednotného trhu je velice důležitá a musíme se více zabývat eh, tímto nařízením, aby se neudělalo nic takového, co by vytvořilo problémy pro realizaci tohoto nařízení. Soužení eh, působnosti na věci týkající se pouze občanského stavu by vlastně umožnilo, aby se to pořádně projednalo na technické úrovni, aby na to členské státy měly čas. Myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, že eh, i když toto nařízení může dokončit nebo pomoci dokončit jednoduchý trh, protože eh, odstraní demokracii pro občany a podniky, když cestují po Evropské unii, zároveň musíme předpokládat, eh, že je to třeba udělat tak, aby to bylo férové pro jednotlivce i pro podniky, ale samozřejmě, že je třeba dát pořád pozor na to, aby se to udělalo řádně, než se doděla, dokončí eh, jednoduch, jednotný trh. A poskytování člens, eh, služeb eh, a, tady by mohly pořád být určité překážky. Proto by možná Evropský parlament mohl spolu s prací na tomto nařízení pracovat i takovým způsobem, aby se zajistilo, že když odstraníme jednu překážku, neponecháme na místě jiné. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane Klanci, děkuji vám oba, pánové, za velice zajímavé před, prezentace této za věci. Jak víte, já jsem zpravodajkou pro otázky veřejných listin. Já jsem to převzala od předchůdce pana Rabkaje a dívám se na věci velice jednoduše, nebo připadalo mi to jednoduché, připadalo mi úplně samozřejmé, že chceme podporovat mobilitu v Evropské unii a volný pohyb eh, občanů a podniků je samozřejmě, aký je to přímo základ toho všeho. Jsem přesvědčena, že návrh komise zrušit legalizaci nebo apostelu a zavést vícejazyčné formuláře, zjednodušení překladů, a spolupráce mezi správními orgány e, členských států, že tedy e, je to návrh, který e, by se mohl velice snadno stát předmětem dohody všech institucí. Pan Rabkaj vedl velkou práci, protože parlament schválil své stanovisko, bylo to v prosinci roku 2013, čili už to je, bylo více než před rokem a parlament dále posílil návrh komisy, zvýšil počet veřejných listin, které spadají do rozsahu působnosti tohoto nařízení, zavedl další vícejazyčné formuláře, omezil eh, potřebu na eh, ověřených překladů a eh, kopií a náklady přenesl z občanů na administrativu. Ale myslím, že tento poslední návrh, tedy přesunout na, na Eh, klady od občanů na administrativu, že právě tento návrh se patrně nesetká eh, s přílišnou podporou ze strany členských států. A mezi tím jsem přišla, zjistila, že rada je opravdu velice neochotná a italské předsednictví to um, pokládalo za svoji velkou prioritu, snažilo se dospět k dohody, nicméně se jim to nepodařilo. A já velice doufám, že lotyšské předsednictví dospěje k závěru, jak paní Libina už nám tady řekla. I ona v to doufá. V každém případě rozsah působnosti tohoto nařízení bude omezen. Diskuse ohledně překladů neustále probíhá a my ještě nevíme, kdy dospěje k závěru. A pak samozřejmě tady bude muset být trialog mezi parlamentem, radou a komisí, aby se dospělo ke společnému stanovisku. Já bych se vás chtěl zeptat, a tím vlastně zahajuji rozpravu, pokud někdo jiný má dotazy na naše řečníky. Tak tedy, já se vás chci zeptat, zda eh, je to protože tady je nedůvěra mezi členskými státy, že navzájem si jejich administrativní orgány nedůvěřují. Vy už jste říkal, že mnohé členské státy jsou vědomí, že je třeba věci zjednodušovat. Jsou totiž eh, strany úmluvy, která vlastně eh, znamená zrušení legalizace a postele. Mimochodem existují vícejazyčné formuláře, které byly vypracovány ICCS, tedy v rámci této úmluvy Evropská komise financovala. Proto já úplně nerozumím tomu, proč je to tak strašně těžké dosáhnout tady pokroku, protože opravdu by bylo možné usnadnit a zjednodušit život našich občanů kteří pracují a žijí eh, v zahraničí nebo eh, podniky, které si přejí podnikat přeshraničně. Ale pokud, zatím se tedy eh, omezuje rozsah působnosti jenom na občanský vztah a vlastně všechno ostatní, co se týká podniků, se odstraňuje. Pak se to týká jenom občanů, což je tedy také dobrá. Ale ptám se, jak je to možné, že se nám nějak nedaří dosahovat pokroku v té této záležitosti. Možná, že někdo jiný bude mít dotazy na naše řečníky. Prosím, zahajuji diskusy. Máme tady požadavek, pan Šukr se hlásí o slovo. Uh, first, Mr. Šukr. Da. Šukr. Jste korekt pronunțat. Ok. Vă mulțumesc ano, ta výslovnost byla správná. Děkuji, děkuji vám, že jste mi udělila slovo a děkuji vám především za zajímavé přednášky, které jsme zatím slyšeli, byly zajímavé a hrozně užitečné. Myslím, a zřejmě i kolegové se domnívají, že každý právní nástroj musí odpovídat své době a pak hold musí být modernizován, aby byl dostupnější, aby fungoval a to je důvod, proč jsme se tady dnes sešli. Zároveň bychom si celou tu proceduru měli představit ale i jinak, tím, že přihledneme k různým aspektům. Na počátku, myslím, že to zmínil pan profesor, jsme hovořili o tom, že rejstříky, rejstříky pro hákskou apostilu se nevždy kontrolují. Myslím, že důkaz, že ta apostila Eh, zakládá důvěru, tkví v tom, že do toho rejstříku se nenáhlíží dokonale. Samozřejmě ten systém se dá zlepšovat, modernizovat, ale když pak řekneme, že kontrola probíhá jenom na základě dokumentů, mohou vzniknout určité pochybnosti, protože ty dokumenty vzbuzují určité pochybnosti, tak potom ten, kdo to prověřuje, se vystavuje rizikum a nese velkou odpovědnost. Když eh, by třeba listina byla padělaná, tak se může stát, že o tom on se pak stane tím, kdo je vinen a kdo bude popotahován k soudu za to, že to neprověřil správně. Tedy hovoříme tady o lidech, kteří pracují v administrativě, ve státní správě, které kteří za sebou mají léta práce a zkušeností, vzdělání ale neřekl bych, že je to ta pravá expertíza. Když je dokument padělaný, tak eh, přenášíme na tyto lidi příliš velkou odpovědnost a pokud chceme dospět ke zlepšení, tak bychom měli myslet i na ochranu těchto úředníků, kteří prověřují, schvalují dokument, který je třeba padělaný a někdo potom může přijít na nápad toho člověka zažalovat za to, že to nezjistil, že dokument je padělaný. A pak jsem ještě také pochopil, že bude existovat národní úřad, který skutečně bude dělat tu kontrolu. Snažím se to představit i administrativně, jak to bude fungovat. Bude to národní úřad, orgán, budou tedy úředník z jiného státu dostane dokument, bude o něm pochybovat, bude ho chtít prověřit, obrátí se na tento úřad v jiném členském státě a tento úřad potom prověří ten dokument u instituce, která pravděpodobně ten dokument i vydala. Aspoň tak si to já představuji. To tedy znamená, že z toho vznikne daleko větší míra byrokracie. To není teda úplně odbourání byrokracie, protože autoritou je ten úřad, který to vydal, ten dokument. A pak je třeba se vydat tou cestou zpět a podívat se, zda ta listina je či není padělaná. A tento úřad potom také bude muset potvrdit, zda ten dokument je autentický. Nechci tím říct, že to není dobrý projekt. Samozřejmě je to dobrý projekt, leda co lze ještě zlepšit, třeba zajistit lepší přístup těm, kteří chtějí aplikovat takovou tu proceduru, ale myslím, že bychom nadále měli respektovat všechny aspekty. Možná by potom tu apostelu neměl platit občan nebo tu legalizaci, to ověření, ale ty náklady se přenesou na ten úřad, který Eh, dělá to kontrolu, který musí navázat kontakt s onou institucí na národní úrovni. Třeba na národní úrovni těch institucí bude vícero. Mám tady na mysli teď eh, listiny, které ověřují občanský stav nebo jiné úřady, které ověřují jiné listiny. Na to bychom na, všechny měli, na všechno měli myslet a měli bychom to z tohoto pohledu i analyzovat. A pak se také myslím, že nakonec z toho bude dobrý nástroj. Ale ještě zpátky k tomu úředníkovi, který třeba není dost vzdělán a dost zkušený na to, aby mohl nést tu eh, odpovědnost za rozhodnutí, zda listina je či není falešná. Pokud je opravdu padělaná okatě, tak to asi pozná, ale pokud to padělání je rafinované s celou tou technologií, jak se to dneska používá, tak pak je to opravdu velmi těžké a ten úřadník pracuje s tím dokumentem, jako by byl pravý, procedura řízení pokračuje a pak jednou za to někdo bude potrestaný a za to tedy může vlastně ten úředník. Já nevím, víš, že na to existují různé názory, že eh, bychom nejdřív měli v testovací fázi používat listiny osvědčující rodinný stav a pak teprve to rozšiřovat. Praxe ukáže, jaké problémy se s tím budou pojit, ale my věříme na modernizaci tohoto řízení, ale ještě bychom se nad tím měli zamyslet. To jsem chtěl říct. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. Monsieur Le Breton. Merci, cher Děkuji vám, drazí kolegové. Dovolte, abych poděkoval za vynikající referáty obou referujících. Chci také poděkovat panu Kalého a já jsem eh, se s ním setkal, když on byl na fakultě jmenován profesorem a proto jsem šťastný, že se s ním dnes mohl znovu setkat. Mě velice zneklidňuje tento návrh, nařízení, který nám navrhuje mnohojazyčný formulář. Z mého pohledu se nejedná jenom o mnohojazyčný formulář, ale o unifikační formu, o unifikační formulář. Takže v, realitu, v realitě se může jednat o jediný dokument, i když se nás, e, i když se e, e, i když jsme ujišťováni o tom, že nebude tímto nahrazen formulář vnitrostátního práva. Já vám dám příklad té uniformity, eh, která zcela jasně vyplyne z tohoto mnohojazyčného formuláře. Já jsem měl v rukou různé dokumenty, které jsou v přípravě. Jeden se například týká prohlášení o narození či potvrzení narození. Nehovoří se o sexu, ale o rodu. Připomínám, že některé členské státy eh, jsou proti označení rod či pohlaví, ale, rod, ale dávají sex, čili rod. E, dále, obavy týkající se volného pohybu občanů. Samozřejmě my ji podporujeme, já také, ale e, není možné logiku volného pohybu občanů e, přenášet tady. To přeci není možné, aby pro podporu volného oběhu občanů eh, se eh, zrušilo právo rozhodování a kompetence státu. Takže tady je třeba dát veliký pozor na to, co se dělá. Pane Denvo, to, co tady teď zaznělo o, podniku, o přeshraničních podnicích, já vím, že existují a budou i nadále existovat, ale není to proto, že tady máme určité přeshraniční podniky, že by bylo nutno nutit státy k tomu, aby se přizpůsobovaly jejich existenci. Já si myslím, že je to přesně naopak. Přeshraniční společnosti se musí přizpůsobovat státům, které je třeba respektovat Domnívám se, že tady se začalo ze špatného konce. Tradice Eh, vnitrostátního soudnictví tady je prioritní. Čili já bych dal protinávrh. Podle mého systém apostil je dobrým systémem, který by umožnil upravovat osobní personální záležitosti, ale za respektování soudních a právních tradic, ale zároveň je třeba zahájit ad- rychlou administrativní kontrolu autentifikace apostily. A to je možné na základě řadě mezinárodní spolupráce, kterou Evropská unie podporuje. A domnívám se, že různost států a různost vnitrostátního práva je bohatství, eh, které vlastně je součástí Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Le Bretone, eh, za eh, váš postoj, který je naprosto jasný. A nyní budeme pokračovat s panem Budou doamnă președintă, mulțumesc foarte mult. Îi felicit uh, pe cei doi domni profesori. Uh, poděkoval, pogratuloval řečníkům na toto důležité téma. To téma je velice důležité pro všechny, pro radu, pro komisi, pro parlament. My všichni chceme život občanům v Evropě zes zjednodušit, jak jen to půjde. Ale zároveň, a na to také musíme myslet, musíme být opatrní v tom, co činíme. Není možno navrhovat mechanismy, které by občana oslabily, které by ho vystavily nějakému riziku. Musím přiznat, že Rada má skutečně jasné stanovisko, co se týká tohoto problému a rád bych, aby to nařízení platilo i pro jiné dokumenty. Vím, že existují obtíže v mnoha členských státech. Vím, že v každé vládě je v této souvislosti nějaká obtíž, ale myslím, že to řešení eliminace, odstranění kontroly ze strany členských států nemůžeme akceptovat. Máme ověření, máme apostilu. To jsou všechno, řekněme, bezpečnostní pásy pro občana, které mu poskytují ochranu. A samozřejmě poskytují ochranu všem, kdo se dostanou do kontaktu s těmito dokumenty. Kdyby ověření nebo apostila byla ještě prověřená, tak to nebyla prověřená, tak to nakonec povede k nejistotě občanů a já bych třeba nemohla pracovat s dokumentem, který by nebyl ověřen nějakým veřejným místem, úřadem. To mi totiž jako občanovi dává jistotu a občan musí mít jistotu, alespoň takovou, že uh, je tady jistá pravděpodobnost, že ten dokument je pravý, protože to jsou listiny, s nimiž pracujeme ve veřejném prostoru. Mohou vzniknout škody, pokud ten dokument je padělaný. A to by mělo mít prioritu, přednost před zjednodušením těch řízení, pouhým zjednodušením. Samozřejmě třeba snížit náklady, řízení je třeba zjednodušit, ale nemůžeme odstranit onu bezpečnost. Samozřejmě, že tu logiku musíme vnímat jako jasnou. Samozřejmě, že žádný občan neplatí rád daně. Občan chce platit daní, co nejmín to půjde, ale každý chce mít také jednodušší život, nechce obcházet úřady, aby získal jeden dokument, ale přesto víme, že existuje nějaká zlatá střední cesta, která respektuje i onu bezpečnost a jistotu. Snížení nákladů jako cíl je jedna věc, ale je třeba mít i jistotu a tomu je třeba dávat přednost před pouhým zjednodušením a zeštíhlením. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo další hlásil ke slovu. Ano, já se chci ještě zeptat, zda někdo z našich řečníků chce reagovat na to, co tady zaznělo v diskusi. Profesor. Zdá se mi, že chcete něco říci. Ano, já bych rád reagoval. Naprosto sdílím ty Eh, hlasy, které říkají, že zrušení legalizace by nemělo ohrožovat jistotu vnitrostátní legislativy. Tři body Eh, velice stručně. Za prvé, už teď existuje celá řada textů Evropské unie, které zrušily legislativy celé řady procedur ve Francii. A tady v tom textu, že by se měly zrušit legalizace všech apostil, není vůbec zakotvena žádná kontrola. Eh, tady je pouze návrh ze všeobecně zrušení legalizace. Ale potřebujeme tady systém kontroly. Za druhé, Někdo se zmínil o apostyle a rejstřících. Nikdo nespochybňuje, že rejstříky fungují, ale kontrola rejstříků či doptávání se rejstříků eh, se musí, eh, musí promiňte, probíhat systematicky. Eh, každý může mít apostylu sebe, ale rejstřík je vlastně pro, nástrojem pro, boji, pro boj proti podvodům zásad kontroly a postily se tady tak trochu jaksi ztratil ve světě i na úrovni Evropské unie. To znamená, že apostily tady cirkulují, aniž by je kdokoliv kontroloval. Čili já tady vidím určité nebezpečí eh, v tom ze všeobecnění zrušení legalizace, protože to by spíš stížilo boj proti podvodům. A za třetí, eh, veřejná zpráva, která má odůvodnitelné obavy týkající se určitého dokumentu, se musí obrátit na centrální eh, úřad a ten se musí obrátit na příslušný úřad v dotyčném státě, aby tady mohlo dojít k této kontrole. To znamená jediná jistota tady, která tady tady existuje, je, že ten, kdo si vyžaduje kontrolu, ji snad dostane, ale to je těžko hodnotitelné, protože tady nemáme zavedený naprosto jednoznačný systém. No, myslím si, že to by stačilo. Thank you very much. Eh, mnohokrát děkuji. Dnes eh, dopoledne eh, jsme tady od eh, pana místopředsedy slyšeli, že by si přál, aby se budovaly mosty mezi právními řády, aby se vytvářela ne harmonizace, ale spolupráce, pokud jde o občanský status. A na to bychom se měli zaměřit. Tady nejde o to, abychom nějak odstraňovali národní systémy. A myslím si, že samozřejmě ochranou předtím je subsidiarita. Že věci musíme řešit takovým způsobem, aby to bylo v souladu s tím to um, aspektem a s aspektem národních tradic. A zároveň dělat něco, co by fungovalo pro celou Evropu když uvažujeme o podvodech a o odpovědnosti e, e, úředníků, kteří budou kontrolovat. Momentálně, když máme systém apostily, tak je naprosto eh, dobré, aby se, možné, aby se prováděly takovéto kontroly. Nicméně například v USA už byly spory, které se vedly v rámci tohoto systému proti tomu, že některé listiny nebyly dostatečně ověřeny. Čili tady už je vlastně možnost trestní odpovědnost nebo odpovědnosti příslušných orgánů. Odpovědnosti se nevyhneme, ať používáme jakýkoliv systém. Určitě to tady vždycky bude, protože někdo někde prostě z nedbalosti udělá chybu. A bude to mít důsledky důsledky, buď občanskoprávní, anebo možná i trestně právní. A tím si myslím, se dostáváme k té záležitosti, o které jste tady, paní předsedkyně, hovořila. Zda je nedostatečná důvěra mezi členskými státy. Já si, paní předsedkyně, myslím, že není na mě, abych se vyjadřoval eh, k vazbám, které eh, váž, nás všechny drží pohromadě a, a že možná někde jsou méně pevné než jinde. Ale určitě e, můžeme klidně říci, že každá národní jurisdikce, která si přeje chránit svá, svůj e, konkrétní přístup k právu, a děla, může to dělat zcela legitimně. A dnes jsme slyšeli o vyhlídkách na kodifikaci. Pochopitelně, že kodofi, kodifikace, stejně jako evropský systém, by eh, vnesla velké rozdíly do přístupu k soukromému mezinárodnímu právu. Otázka je, zda bychom potom byli schopni, aby se všichni shodli na každém konkrétním paragrafu. To možná je práce na několik dalších generací. A já si myslím, že se na tohle musíme dívat z dlouhodobého hlediska. Pokud si eh, řekneme, že by se měl efektivně eh, posoudit eh, postup týkající se statusu občanského stavu dokumentu, tak máme tady to tříleté období, protože podle článku 11 můžeme to eh, třikrát po třech letech podrobit přeskumu a pak uvidíme, zda je možné nebo žádoucí s tím jít dál. A zatím se neudělalo nic, co by bylo jaksi ryté do kamene. Ovšem je možné dále uvažovat, všechno je možné dále měnit. Když se podíváme z tohoto hlediska na příslušné nařízení, pak eh, si myslím, že opravdu jsme povinni eh, vůči občanům Evropské unie aspoň se pokusit jim ten život zjednodušit. Děkuji, eh, to bylo perfektní, to byl perfektní, velice moudrý závěr této diskuse a prezentací a já vám mnohokrát děkuji za vaše příspěvky. Myslím si, že si teď můžeme udělat přestávku na kávu a i to je ústavní právo. Takže když se sem zase vrátíme v 11.20. V 11.20 se sem vrátíme do této místnosti a běž, běž, myslím si, že káva na nás čeká venku. Děkuji. 11.25, You know, it's not going to work at 11.25, is it? <laughs> Uh, what time is it just now? It's 11.08? Oh, well.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

Hela.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 vama dam, osjeću vam naknadno link gdje se vi možete... Gdje se ja mogu i onda će meni slati. Onda će vama slati. Mm, newsletter. Newsletter i to, ali vam, ali vam je uvijek informacija o najnovijim analizama. Da, da, da, da. da. Ja to e, većinom popišem, ako mi je nešto interesantno spremno. Ja imam tek četiri takve stvari na koje sam. E, Teacher in Policy Europe, to je odlično target or are can we Ladies and gentlemen, may... Dámy a pánové, dovolíte-li, požádám vás, abyste se vrátili na svá místa. so we have we have three presentations and then another debate, which will not take place basically. <laughs> <laughs> I guess. Okay. I assume that we are... Tak eh, mám ten dojem, že jsme zhruba všichni v místo, místnosti, nebo alespoň ti, kteří mají zájem o zajímavá témata, o nichž budeme diskutovat jsou zde. Thank you eh, for eh, paying. Děkuji vám eh, za to, že teď budeme naslouchat paní profesorce Vendehorstové z Vídeňské univerzity. Prosím, máte slovo, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, poslanci národních parlamentů, dámy a pánové, za prvé děkuji, že jste mě pozvali. Je to pro mě velká čest, že k vám mohu hovořit na téma, které se týká přeshraničních rodin a s tím spojené problematiky. Jak to vypadá s občany v 21. století? Občané aktivně využívají volný pohyb osob, eh, žení se, vdávají se, mají děti, eh, dědí a umírají mimo zemi svého původu. Dnes máme 16 milionů mezinárodních rodin, 13 nových manželství jsou mezinárodní manželství a procentuální podíl uh, je dokonce ještě větší u registrovaného partnerství. Odhadujeme, že pouze finanční náklady, které se pojí s majetkovými záležitostmi mezi bývalými manželi, jsou 1,1 miliardy eura ročně. Takže je to opravdu výrazný faktor fungování jednotného trhu a Evropy jako jednotného prostoru svobodu, spravedlnosti a bezpečnosti. Realita evropských občan, občanů dnes může vypadat zhruba takhle. A dokonce i tam, kde to není tak složité, jako na tom obrázku na folii, přesto i tam jsou různé problémy, s nimiž mezinárodní páry mají co dočinění. Ráda bych zmínila tři z nich. První problém je, že Lidé jsou překvapení, když se přestěhují do země, kde padaj, spadají pod jinou jurisdikci. Najednou jsou konfrontováni s jinými dokumenty. Pak jenom je otázka, jaké právo je o ním rozhodným právem. To tedy znamená, že každá změna bydliště znamená změnu rozhodného práva třeba podle nařízení Řím 3, když se přestěhujete do jiného státu, tak to znamená, že je pro vás rozhodné jiné právo pro případ rozvodu. A to samozřejmě může mít značně překvapivé efekty pro lidi. Představte si, že rakouský pár se přestěhuje z Rakouska do Německa a rozvodové právo v Rakousku je jiné než v Německu. To znamená pak eh, to může vést k velmi překvapivým efektům pro tento pár a Většinou jsou oni pak tou slabší stravou. Původní, podobné je to v dědickém právu. Eh, když se podíváme na země původu, tak tam mohou být dědická práva pro životního partnera. Pár se přestěhuje Eh, někam jinam do země, která neuznává dědické právo pro životního partnera, který není manželem, tedy pro druha družku a tam najednou platí úplné, úplně jiná práva, může tam dojít ke ztrátám. Další věc je forum shopping a rychlý pohyb k soudu. To souvisí s nařízením Brusel 2a, kde jsou pobídky tak, aby jeden z manželů či partnerů začal rozvodový proces velice rychle, in forum, ve vlastním zájmu, třeba když máte dohody, které vedou k tomu, že jeden z manželů začne proceduru v té zemi, kde ty předsňatkové dokumenty nejsou považovány za závazné. Další problém, a ten je možná úplně nejvážnější, je, eh, když máme určité pačulkové fórum, tedy různá práva a rozhodné právo. Tam je pak možný ten přeshraniční prvek a můžete mít různá fóra a dvě až tři rozhodná práva. Vezměme si příklad eh, páru, který se vezme v Německu, přestěhuje do Rakouska, rozejdou se, manžel se přestěhuje do Nizozemí, kde odstartuje rozvodový proces. Není to extrémně složitý eh, případ. Máme dítě, máme nějaké penzijní nároky. Nepůjdu až do podrobností, ale najednou vidíme, že máme různá fóra a máme skutečný patchwork, skutečnou směs rozhodného práva nizozemské, německé, rakouské, spoustu otazníků, protože zatím všechno ještě není vyřešeno a je tam mnoho inkonzistentních věcí to je věc, s níž právníci jsou konfrontováni, hledají sofistikovaná řešení pro tyto případy, ale vede to k tomu, že ty procesy jsou velice nákladné a časově náročné. Nic pro Evropu v 21. století. Když se budu přehánět jenom velice mírně a mohu říct, že ty mezinárodní rodiny a pohyb po Evropě vede k tomu, že vlítnete naslepo do bouře mezinárodních právních efektů. Jaké řešení? Samozřejmě řešení by mohla být sektorální kodifikace konfliktů práva. Pan profesor von Heim to už dopoledne zmínil. Řešením by mohlo, mohlo být evropské manželství, ale víme, že to asi není příliš realistické v nejbližší budoucnosti. Uh, Další možností by tedy bylo eh, rozšířit autonomii stran v této oblasti, protože když se podíváme na existující nástroje, když se podíváme na úpravu eh, rodičovských a majetkových práv, když se podíváme na nařízení Brusel 2a, tak tam jsou všechny možnosti, aby si strany vybraly rozhodné právo, aby se vyhnuli těm doprovodným efektům, jaké jsme právě zmiňovali. Tedy vybrat si soud a rozhodné právo by mohlo být řešením a podobně eh, předmanželské manželské dohody, pokud jsou vymahatelné, by mohly být řešením problému. Pokud autonomie stran a volba soudu je řešením, proč to tedy páry nevyužívají? No důvodů je mnoho. Jeden z důvodů je, že o, tom, te, o této možnosti prostě nevědí. Prostě nevědí, že ta možnost tady je. A je vždycky těžké přijít s takovou věcí uvnitř nějakého vztahu, plus najednou nevíte, že zdá se to všechno vejde do nějakých eh, přijatelných nákladů toho řízení. Tedy navrhuji, abychom zavedli uh, evropské modelové dispozice, co se týká volby soudu, volby rozhodného práva a to by mohlo být určitá obce, eh, podřízení se rodinné mediaci. A teď klíčová věc. Občané musí vědět, že vždycky, když uzavírají manželství, registrují partnerství, mění přeshraničně své bydliště, registruje se narození dítěte, to jsou, to by byly takové modelové dispozice, které by tomu páru nabídly takovou možnost one-stop shop, balíček, který by vedl k jednomu jednotnému rozhodnému právu. Jako druhý krok je možné evropské modelové dohody pro základní rodinné právo. To by mohlo vzniknout, ale to je třeba říci, by bylo problematičtější, potřebovalo by více času. Tedy ráda bych chtěl, chtěla zmínit, že to je projekt, který byl vypracován s spojenými silami paní profesorkou Katrinou Ulevelky, která je předsedkyní Evropské komise pro rodinné právo a mohlo by to být eh, zavedeno pod patronací Evropského právního institutu. Děkuji vám za pozornost. We thank you, professor. Děkujeme vám, paní profesorko. A teď eh, uvítám pana Kurta Lachnera, který je bývalým členem tohoto výboru a zpravodajem pro nařízení o dědictví a který je zároveň notář. A paní Eva Potter, eh, která je právní poradkyní Estonské notářské komory eh, tak záleží na vás, v jakém pořadí budete hovořit, ale každopádně dohromady pro vás, pro oba máme maximálně 20 minut. Prosím, abyste se ujal někdo z vás slova. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaše pozvání. Velice mě těší, že zde mohu opět být. Po té, co před třemi lety jsem to byl v jiné funkci jako člen parlamentu a je velice zajímavé podívat se eh, na to dílo, na kterém jsme spolupůsobili s určitého odstupu kritickým způsobem. Nemám žádné tak pěkné obrázky sebou jako paní Vendehorst a ani nechci teď nařízení představovat. Vždyť už platí tři roky. Před třemi lety bylo schváleno. Od 17.8. se aplikuje pro nás všechny. Doufám, že by to mohlo trvat ještě co nejdéle, než by se nás to mohlo týkat. Problémy budou existovat i poté. V současné době jsou problémy veliké. Já bych rád doplnil jenom k tomu, co právě řekla paní Wendehorst, že i dvou národnosti či dvoustátní manželství eh, také závisí na této otázce, protože oba nemohou právně jistě v současné době řešit dědické nároky a dědické záležitosti. Dovolte, abych se zmínil o několika bodech. V zásadě lze nařízení popsat tak, že kombinace z posledního běžného pobytu a e, dědictví může být řízeno místem posledního pobytu to je zásada nařízení, ale mezi tím literatura k nařízení je naprosto nepřehledná. Když se podíváte na první komentáře, tak to jsou celostránkové dlouhatánské statě. Je tedy zarážení hodné, jaké všechny problémy jsou právníci schopni identifikovat. Eh, důležité je, aby pro občana, pro normálního občana, nařízení bylo pochopitelné, srozumitelné Eh, protože eh, takové specifické problémy nemůže znát. On musí vědět, pro dědické právo platí můj poslední, moje poslední místo pobytu, čili ten stát, ale mohu si to vybrat i mezi původním právem své vlasti. Důležité je říci, že nařízení bylo kompaktní s velice málo specifickými úpravami a detailními úpravami, jak to jinak dělají moderní legislativci. A proto bylo také správné nedefinovat dělat eh, všechno, protože se to tu a tam kritizuje. Body odůvodnění to dostatečně vysvětlují. Pojem jako takový zůstává flexibilní, ale na jiných nařízeních, v jiných nařízeních na evropské úrovni není definován a v jednotlivých vnitrostátních úpravách jenom tu a tam. A tak je to také správně, protože se domnívám, že ani ten pojem není používán uh, Eh, ten oby, obvy, obvyklý pohyb eh, není jasně definován, není jasně srozumitelný, ale přece jenom musí být možné, aby alespoň eh, v rámci nařízení o výživné máli se určovat mají se určovat různé věci postupovat jinak než ve věcech dědictví. Jinak by to bylo téma obecné části a mělo by se to možná ještě intenzivně pojednat extra. Rád bych upozornil na to, že v článku 21 odstavec 2 zcela výjimečně eh, ukazuje nebo umožňuje další právo než místo posledního obvyklého pobytu jako určitý kompromis, ale neurčuje příslušnost, to ani nebylo záměrem. To znamená, že příslušný soud posledního obvyklého pobytu musí sám aplikovat právo druhého státu. E, záměrem bylo, aby tady byla omezena možnost aplikace jiného práva. Pane předsedo, vy jste velice právem upozornil na subsidiaritu a hmotné právo patří k jádru uh, vnitrostátních právních tradic a proto je třeba eh, držet tu vnitrostátní právní tradici jaksi eh, daleko od zbytečných zásahů zvenku. Důležité je poukázat také na to, aby důkazy či průkazy dědictví zůstaly nepoškozeny a kromě nástrojů, ke, ke, které jsou uvedeny v nařízení, v nařízení by měly zůstávat v platnosti. Tady bylo popsáno, že nařízení je opravdovou revolucí. No, má pravdu. Je to naprosto nové pro všechny. Pravděpodobně to bylo také důvodem, protože bylo úspěšné, eh, protože to celé se nově soustředilo a ne na to, aby každý nalezl znovu to své ze svého státu. Je to důležité proto, že výklad, interpretace tohoto nařízení je nesmírně důležitá protože obecně se uznává autonomie nařízení, ale z povahy samotné nařízení musí být vykládáno tímto způsobem a vnitrostátní definice přitom mohou být zajímavé, ale jenom v omezeném ohledu či aspektu. Už v první větě jsme u tématu, tady se poukázalo na daňovou otázku. Nařízení samozřejmě nemůže upravovat daně. Ale lidé, kteří o tom slyší, si myslí, že to tak je a toto nařízení má dopad nepřímý, protože to mění majetko ve nařízení. Komise vytvořila expertní skupinu, díky bohu, ale bohužel podle mého dojmu to vypadá tak, že členské státy zatím nemají žádnou ochotu domluvit se na nějaké rámcové směrnici. Kriticky bych rád taky poznamenal, že v členských státech nebyla prováděna žádná informační kampaně, což by bylo úlohou členských států. Evropská komise dělá své úkoly jedna eh, pořádá informační akce a tak dále, ale podle mého názoru, a proto to říkám kolegům z národních parlamentů, by bylo nezbytné, aby státy samotné to vzali do svých rukou. Rád bych ještě krátce poukázal na to, že Spojení království, Irsko a Dánsko se neúčastní tohoto nařízení, což je škoda. A eh, je trošku negativní, že tím pádem se na ně pohlíží jako na třetí státy. V jiných nařízeních to je, definova- to je sepsáno jinak a jinak může, můžeme dojít eh, k nesprávnému výkladu, že když v jiných nařízeních to je a v tomto nařízení to není, že to má zvláštní důvod. No ten zvláštní důvod z mého pohledu naprosto jasné, že tyto třetí státy jsou nahlíženy jako třetí státy a rád bych poukázal na to, že obvyklý pobyt není identický s domicilem podle anglosaského práva ani podle severoamerického práva, což může vést k podstatným konfliktům. Důležitým bodem je také poukázat na to, protože jinak to tak trochu zaniká, na státní smlouvy. Státní smlouvy ke koliznímu právu s třetími státy tady nemůže zasahovat nařízení. To už je definováno v Lisabonské smlouvě ale může to vést k masivním problémům, zejména v souvislosti uh, s eh, osvědčením o pozůstalosti. Nemám teď čas, abych se tím zaobíral, ale státy jsou autonomní co do smluv. Eh, pardon, eh, ta Evropské dědické osvědčení má být nezávislé na rozhodování člen, jednotlivého členského státu, ale tady některé členské státy postupují velice rest restriktivně. Ale já bych tady chtěl vyslovit ten podnět, já už nevím, kdo je pro, tady, pardon, je sporné, kdo je proto kompetentní, ale ono je to vlastně jedno, protože politicky je jistě správné pakliže dotyčné státy a evropská úrovně by se do toho pustili společně a s třetími státy, v případě Německa je to alespoň Turecko, Itálie má také státní smlouvu s Tureckou a pak ty následující státy, bývalé státy Sovětského svazu, a Irán. A do toho bychom se měli společně pustit. A já to říkám také proto, tedy s ohledem na to, že tady máme kolegy z národních parlamentů. No a vzhledem k času už jenom poslední větu k evropskému dědickému osvědčení. Co? ty formuláře. Tam se počítá s formuláři. Musím říct, že tyto formuláře jsou tedy bohužel velice obšírné, jak jsme se mohli obávat. Evropská komise říkala, že musela prostě výjít vstříc přáním jednotlivých zástupců jednotlivých států, ale už tomu tak na evropské úrovni bývá, pane předsedo, eh, hold, často jsme se to bolestně dozvěděli, každý hold bojuje za to, aby jeho specifická otázka na každý pád byla byla zapracována či pojednávána. Výsledek potom je, že se to všechno sčítá a to celé se stane velice nepřehledným. Eh, podle mě je to příliš přetíženo. Uvidíme, jakým způsobem eh, to bude dopadat na praxi a v souvislosti s některými jinými problémy, jinými právními problémy, které musí vyřešit soudní dvůr, jak se tedy bude prosazovat toto evropské dědické osvědčení. Na závěr bych řekl, no tady je celá řada problémů a pochyby, ale to už je v povaze věci. A ne v kompromisích u nařízení, to ne, ale jsou to spíše konflikty, ale které lze vyřešit při vyjednávání ale myslím si, že bychom se tady měli zbavit příliš odvážných konstrukcí a měli bychom také tak trochu vyčkávat, než začneme novelizovat a zahrnout praktické zkušenosti z dědického osvědčení. Mé specifické přání by bylo, aby každopádně tady došlo k prerogaci evropského dědického osvědčení co do příslušnosti, protože to by vyřešilo určité problémy. Mělo by mohlo, moci dojít také k možnosti výpovědi a co by bylo nesmírně důležité, aby und Erbrecht massive Überschneidungen gibt, die die A bylo dopracováno nařízení o majetkovém právu. Děkuji vám Thank you. Uh, madam, please take the floor. Děkuji vám, prosím, paní slovo. Děkuji vám za eh, možnost eh, vytvořit analýzu, ale než budu hovořit o nařízení o dědictví, dovolte mi, abych eh, také řekla, že eh, pracuji v rámci notářské komory a je jedním z mým úkolů také jim pomáhat, nastavovat záležitosti eh, v otázce dědictví a ověřovat závěti. V Estonsku už po několik let souhlasu s tímto nařízením dědictví je možné vyřešit pouze tehdy, jestliže poslední obydliště zemřelého je v Estonii, v Estonsku a jinak rozhodné právo je rozhodné právo státu, kde ten zesnulý měl poslední obvyklé bydliště. Proto jsem byla schopna vytvořit také analýzu na základě svých zkušeností s tím, čeho se týká toto nařízení řízení. Stává se poměrně často, že je možné řešit dědictví v různých státech podle majetku občanství zesnulého. A celkovým eh, cílem ale je, aby právě dědické řízení <clears throat> probíhalo pouze v jednom státě. To by mělo určitě usnadnit život dědicům, protože pak už vlastně není třeba podstupovat eh, dlouhodobá dědická řízení v různých členských státech, a přičemž se jedná o tutéž věc. Zároveň je třeba ale zvážit, že toto nařízení stanoví také konkrétní pravidla pro posouzení platnosti závěti, pokud je o formu i podstatu. A proto tyto požadavky, které vyplývají z nařízení, je třeba brát v úvahu i při vyhotovení závěti. Obecným spojujícím faktorem nařízení pro stanovení jurisdikce soudu a rozhodného práva je obvyklé bydliště zesnulého. Ale věc stěžuje ta věc, že samotné nařízení nedefinuje, co konkrétně znamená obvyklé bydliště, ani nestanoví kritéria, která, jsou pak, která by byla nezbytná, aby se toto zjistilo. Nicméně je třeba brát v úvahu to, že Byť tady eh, neexistuje kazuistika Evropského soudního dvora v oblasti eh, dědického práva, přece jenom jsou tady rozhodnutí v jiných oblastech práva. Podle toho obvyklé bydliště má eh, celokomunitní oblast a je to autonomní význam, který se týká Evropské unie. Současná kazuistika ukazuje, že osoby, ty judikáty ukazují, že obvyklé bydliště nemůže být v různých členských státech. A pak je otázka například, kde platí daně, kde má eh, nehmotné, nemovité, eh, nemovité eh, majetek, ale na základě toho se nemůže pouze stanovit obvyklé bydliště. Je tady potřebná určitá forma stálosti a e, to bydlení, bydliště by mělo být dlouhodobé. Čili je to ten stát, který je obvyklým, stálým místem zájmu příslušné osoby. Když pak se posuzuje v případě zesnulého obvyklé e, bydliště, pak všechny relevantní faktory je třeba brát v úvahu. Když e, potom Eh, dědici nebo jiní beneficienti zesnulého zahajují eh, dědické řízení, eh, iniciují vinické řízení, pak zejména toto se posuzuje těmi, kteří by rádi vyrovnali, vypořádali dědictví. A registrace bydliště nebo úmrtního listu, to samo o sobě ještě nelze posuzovat jakožto důkaz obvyklého bydliště. Eh, notářská práce v Estonsku ukazuje, že jestliže obvyklé bydliště zesnulého se stanoví, pak se berou v úvahu i další okolnosti. Záměr také stran, eh, které jsou zúčastněny řízení. Viděla jsem takové přeshraniční případy, kdy beneficienti tvrdí, že zesnulý například měl několik míst, kde měl bydliště. Ale v posledu se potom ukáže, že záměrem je prostě vypořádat dědictví v Estonsku, protože řízení v jiném členském státu by bylo příliš drahé nebo příliš složité, a nebo protože dědici se chtějí vyvarovat nutnosti platit dědickou daň, anebo protože v tom druhém členském státě není nikdo, kdo by mohl podniknout všechny nezbytné kroky, aby se vypořádalo dědictví tam. Evropské osvědčení eh, eh, dědictví podle nařízení lze předložit jakožto důkaz, že opravdu toto, eh, tento postup probíhá a že beneficient, který má eh, legitimní právo nakládat eh, s majetkem, eh, že to je zastaveno, stanoveno na správném základě. Nevytvá, nezakládá to ale žádný právní nárok a můžeme to poslat jenom, popsat jenom jakožto evropský dokument dobrovolně vydaný a jenom umožňuje beneficentovi dokázat, že dědické řízení po zesnulém se uskutečnilo a že bylo v tomto řízení zjištěno, že tyto osoby nebo osoba mají nárok na majetek zesnulého je potom odpovědnost úřadu, který vydá Evropské osvědčení o dědictví, aby zajistil, že informace, která v tom osvědčení je uvedena, je přesná. Tak, aby to byl skutečně bráno jako spolehlivý dokument v jiném členském státě. Vzhledem k tomu, že tady nejsou žádné časové lhuty, do kdy se může beneficient ucházet o toto osvědčení a může se to klidně stát léta po ukončení dědického řízení. Pak proto pravidla pro stanovení jurisdikce a rozhodného práva by se měla v každém případě respektovat a to i v případě, kdy žádost o evropské osvědčení ještě nebylo nebo vůbec nebylo předloženo. Tentýž princip je třeba dodržovat v, v, v jakémkoliv eh, Eh, řízení, tak, aby vždycky všechno bylo vzhledem k okolnostem dos, eh, eh, projednáno a dokázáno Eh, spolehlivě a to bez ohledu na to, kde nebo kdo provedl to soudní eh, řízení, pardon, dědické řízení, za to byl soudní orgán nebo ne. Evropské osvědčení o eh, dědictví lze vydat jenom v tom případě, jestliže předpisy, jurisdikce a rozhodné právo se dodržují tak, jak to předpokládá nařízení. Nařízení ukládá úřadům členských států několik povinností a zdá se, že lze ho úspěšně efektivně efektivně aplikovat pouze v tom případě, jestliže příslušné úřady členských států jsou ochotny spolupracovat a vyměňovat si informace v těch záležitostech, jich se nařízení o dědictví týká. Ku příkladu, jestliže vyvolá, zahájí dědické řízení zvolený soud, pak podle, aby tedy jestli, aby, jestli úřady v případě, že mají eh, důvodnou pochybnost, by se měli dotázat v členském státě obvyklého bydliště, aby se zajistilo, že soud obecné jurisdikce nezachá, nezachájí nebo nevypořádá dědictví. Existují případy, u notářů e, v Estonsku, kdy byla zahájeno řízení v Estonsku, i když se na ně už třeba obrátili jiní dědici, kteří jsou ve Finsku. A to bez ohledu na to, že je tady obecná zásada v obou státech, že lze e, zahájit e, dědické řízení v zemi pouze tehdy, jestliže tam mělo poslední bydliště zesnulí. A měli bychom také rozumně očekávat, že než bude vydáno evropské osvědčení o Eh, o do dědictví, že úřady provedou dotaz v jiném členském státě, zda neexistuje poslední vůle, pokud tam mohl eh, mít velké vazby ten nezesnulý, protože je tady takováto obaza. Kompetentní úřady podle úřadu členského státu si mohou vyžádat dotázat se na informace v jiném členském státu, ale pouze tehdy, jestliže posuzují žádost o evropské osvědčení o eh, dědictví, zatímco nařízení nařízení jim neukládá povinnost ehm, uvolnit informace v tom případě, jestliže to vnitrostátní zákony neumožňují. Na jedné straně to znamená, že přesná dědické řízení nelze provést a na druhé straně, že beneficienti, kteří mají nárok na informaci ohledně závěti, pořád budou muset cestovat do druhého členského státu, aby tuto informaci získali. A pokud se nakonec ukáže, že evropské osvědčení není přesné, protože se nevzala v potaz závěť ze snulého. Pak kdo bude povolán k odpovědnosti za to, že hledal nebo nedotázal se na rejstřík závětí v jiném členském státu? Budou to úřady nebo dědicové? Na jedné straně tedy nařízení poskytuje právní jistotu občanům členské, z Evropské unie tím, že zajišťuje, že dědické řízení se iniciují a provádí jenom v jednom členském státě a že plávo, právo, které se uplatní, se za, z, z, zajistí na základě stejných předpisů bez ohledu na to, kde se toto řízení vede. Tím pádem to znamená menší byrokracii pro, Evropskou unii, pro občany Evropské unie, protože rozhodnutí eh, ohledně eh, dokumentu a osvědčení o dědictví musí být uznány a prosazeny i v jiném členském státě. Ale na druhé straně, jak to ukazuje naše analýza, existuje tady několik praktických problémů, které, na které narážejí úřady, které um, řeší dědictví při e, aplikaci nařízení. Ku příkladu vůbec není jasné, které osoby mají právo um, zvolit uh, soud a, roz, a dohodnout se na transferu jurisdikce. A kdo to může napadnout? Za to, kteří dědici nebo věřitelé zesnulého, kteří by také měli právo zahájit řízení, iniciovat řízení. To z toho nařízení totiž nevyplývá, kdo má na tohle právo. Čili to nařízení nechává ještě několik nezodpovězených otázek, které bude třeba řešit buď na základě příštích eh, evropské legislativy nebo judikátu Evropského soudního dvora. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh. Děkuji vám za váš příspěvek, paní kolegyně. Nemám tady žádné písemné přihlášky do diskuse, tak se zeptám, zda je tady někdo, kdo chce komentovat či zeptat se našich vážených řečníků. Někdo z pánů a paní poslanců a poslankyň nebo někdo jiný? Zdá se, že informace byla vyčerpávající. Je tady ještě jedna otázka, řekněme autorská. Pane předsedo, máme-li ještě trochu času, tak bych eh, chtěl poukázat na jednu věc, která souvisí s prací vašeho výboru. Tomu jsem se nevěnoval z časových důvodů předtím. V podstatě jako velké manko nařízení se vnímá to, že volba práva eh, je vázána, omezena jenom na domovské právo, tedy občanství. Eh, vím, že tady docházelo k určitým obcházením, tedy že volba práva eh, místo, že proto místo obvyklého pobytu nebylo rozhodné. Doba tenkrát nenazrála. Já si myslím ale, že z dlouhodobější perspektivy, až se lidé zvyknou na tu novinku, tak by měla být možná i volba práva ve prospěch e, práva místa posledního obvyklého pobytu v tom užším smyslu. Tak by to mělo být, tedy že by se řeklo, pobyt měl by měl trvat alespoň 10 let, a v případě těch dvou státních národ, manželství, že by se mohlo vybrat právo ve prospěch druhého manžela. To u toho nařízení teď nebylo možné, tam um, eh, byly ty obavy z obcházení práva příliš velké, ale myslím, že by to byl velice důležitý bod pro budoucí další vývoj tohoto nařízení. A k tomu, co říkala paní kolegyně Petr, v případě těch eh, příslušností jde o to, když docházelo k volbě práva, tak pak je těžké definovat, omezit okruh stran. A aby se to dalo zrychlit, tak si myslím, že v každém případě by bylo správné eh, doplnit přenechat zůstaviteli právo, aby sám mohl určit, kde bude soudní příslušnost. Pak by se alespoň tyhle problémy zprovodily ze světa. Děkuji, pane předsedo, že jste mi umožnil tuto věc ještě doplnit. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Petr ještě, prosím. Děkuji vám. Eh, chci ještě doplnit, že osoby mají právo udělat poslední vůli a vybrat právo státu, jehož jsou občany, tak, aby to právo platilo pro dědictví jako celek, ale jsou tady stále ještě určitá rizika, když se tohle vyberou. Když osoba píše poslední vůli a je tam ta možnost vybrat si mezi různými právy, tak pak je zjevné, že by měli myslet na dopady tohoto příslušného práva, toho každého jednotlivého práva na to dědictví. Třeba v Estonsku je to tak, že musí člověk být rezidentem v okamžiku smrti. V Nizozemí, když je to napsáno podle estonského práva, ale pokud pak dojde na dědické právo, je to interpretováno podle nizozemského práva. A to je pak neuvěřitelně komplexní až složité, když nakonec dojde k tomu, že poslední vůle zemřelého nakonec respektována není a pak je tady ještě jedna nebezpečná věc v tom nařízení. To totiž umožňuje osobám eh, vyprat eh, si eh, podle okamžiku smrti. Tedy, když se to týká národnosti získané budoucnosti, nikdo neví, jak to právo onoho neznámého státu bude potom interpretováno, tak to může být věc, která povede k tomu, že advokáti budou zrazovat své klienty od toho. Děkuji vám, Klenci. Děkuji. Samozřejmě eh, Spojené království není eh, signatářem tohoto návrhu, takže můžete mít pocit, jako bych tady byl vetřelec a možná budete mít i pravdu, ale děkuji vám Eh, pane Lechnery, za to, co jste řekl, když se tady hovořilo o rezidenci. Samozřejmě, kdyby Spojené království eh, bylo signatářem, tak pak by to, to je ta situace multijurisdikce a ta multijurisdikce může působit ještě další problémy, když eh, se podíváme na soudní řízení v dědických věcech, tak to je potom určováno podle domicilu zemřelého. A tady máme eh, případové právo a to tím domicilem myslím to je to, kde člověk právně bydlí, kde má to, čemu se říká legal home, pod eh, jakou jurisdikci spadá. Řeknete si, normální člověk nepřemýšlí o tom, pod jakou jurisdikci spadá, ale eh, může být rozumné o tom eh, uvažovat. Yes, madam. Thank you very much. I'm extremely grateful. Jsem děku, velice vám děkuji za to, že jste tohle zmínili. Jde o to, že se s tím pojí někdy velké problémy. Když se udělá poslední vůle podle estonského práva, pak to interpretuje nizozemský soud, tak to je přesně jedně z těch problémů, který by se dal vyřešit tím tou evropskou modelovou dispozicí, rozhodnutím. To by se pak vztahovalo na ty dědické záležitosti a nebyly by tam ty velké diskrepance. Well, thank you very... Děkuji vám všem za toto dopolední zasedání. Budeme pokračovat ve 14.30, což prosím znamená 14.30, protože musíme odpolední program trochu zestručnit, protože máme časové limity, musíme skončit v 6 hodin odpoledne přesně. Takže prosím, snažme se ze všech sil, abychom začali opravdu včas. Prosím, chci vás informovat, že experti, kteří by si přáli opustit na polední pauzu budovu, to samozřejmě mohou učinit, ale musí se potom sejít se zaměstnanci u vchodu mm, v době 14 až 14.30, tak aby získali opět povolení ke vstupu, jinak nebudou totiž puštěny do budovy. A to všechno souvisí se zpřísněným bezpečnostním režimem. Děkuji vám všem a uvidíme se ve 14.30. Thank you.